Dámy a pánové, naše zasedání eh, znovu pokračuje. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl. Oznámím vás eh, výsledek eh, volby kvestorů. Prosím, posaďte se a poslouchejte. Počet odevzdaných hlasů 684. Neplatné hlasy 15. Takže počet Eh, platných odezdaných hlasů je 669 a nezbytná absolutní většina je 335. A já nyní přečtu výsledky. Pro paní Geringer tu Edinburgh 237, pro pana Higginse 284, pro pana Liberackého 222, pro paní Luling 297, pro pana Maštálku 232, pro pana Newton Dunn 187 eh, a pro pana Sperony 139. Takže žádný z kandidátů nedosáhl potřebné většiny, což znamená, že všech pět míst je ještě pořád neobsazeno a proto je tedy nezbytné druhé kolo hlasování. Kolik... Vycházím eh, z toho, že všichni kandidáti chtějí pokračovat eh, se svou kandidaturou, že se žádný nevzdává své kandidatury. Není tomu tak, takže budeme pokračovat s těmito kandidáty i v druhém kole. Teď vám navrhuji, abychom v tomto druhém kole hlasovali elektronicky. Now? Now. Now. Okay. Takže vás eh, poprosím, abyste se všichni posadili, věnovali eh, tomu eh, trochu pozornost, protože ten následující postup bude mírně komplikovaný. Uděláme si zkoušku. poprosím, abyste odstranili výsledky voleb z našich obrazovek a místo toho připravili zkoušku hlasování. Představte si, že eh, kandidaturu ohlásí Pavaroty, Carrera, Monserrat Kabaje a další operní pěvci. Bylo by dobře, kdyby tady byli, ale Vyzkoušíme si to, eh, zapněte si hlasovací zařízení. Eh, zmáčkněte dolní eh, tlačítko na pravé straně. Pochopili jste to všichni? Tady podle toho si můžete vybrat eh, kandidáta na té, eh, tam máte možnost výběru. Takže úplně dole, tam můžete posunovat ty kandidáty na vašem zařízení, takže si prosím eh, vyberte. Sie können bei dem Kandidaten die Ja-Taste drücken. A u každého kandidáta můžete zmáčknout ano. Pokud ho nechcete, Eh, nechcete ho zvolit, tak zmáčkněte zdržení se. Říkám to dobře? Volit můžete pět kandidátů. Pokud se spletete, tak se ještě můžete opravit. das löschen. wenn sie sich vertan haben dann gehen sie mit der pokud se spletete, tak můžete vrátit na té liště zpátky k tomu kandidátovu a zmáčknout tam nulu a tím ho, tímto hlasování zase zrušíte. A nebo dvakrát ano, Dobře, takže si to vyzkoušíme na nečisto. Ptám se, jestli má někdo nějaké otázky k tomu způsobu hlasování. Dole vpravo můžete na liště volit eh, kandidáta, pro kterého chcete hlasovat. Je tam plus, když ho nechcete, tak nulu. Takže teď eh, vyhlašuji hlasování pro paní Monserrat Kabeje. Já, ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. Jsem říkal, že to hlasování zahajuji. Takže se ptám techniku, jak to s tím je, je to zahájeno nebo ne? Yes. Ja, bitte, Herr Goebbels. Pan Goebbels. Hlasování je zahájeno. Můžete hlasovat. Funktionieren alle Abstimmmaschinen. Fungují všechna hlasovací zařízení? Cože vaše nefunguje? Pan Marinescu. He? Peter Marinescu. I can vote only two persons. Já mohu hlasovat pouze pro dvě osoby pro ten test je to v pořádku, jestli tomu dobře rozumím. Ano, dobře, děkuji. Já, das ist nur ein test. To je proto, že teď to děláme jenom na zkoušku. Tolik operních pěvců bychom v předsednictvu ani nevy, nevydrželi. Je to jenom zkouška. Co? haben alle gewählt. Volili, hlasovali všichni? Pane Kadeko, nemůžeme tam teď na, dát možnost tolika kandidátů, pořád to zkoušíme. Už říkám po čtvrté. A nebo to za to mohou tlumočníci. Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren? Pane Langene, vy také chcete kandidovat? Je možné hlasovat jenom jednou, protože zmáčknu druhé, tak se to vymaže. Es ist ein Test. Ich frage jetzt mal, haben alle ihre Stimme... Hlasovali všichni, ano, takže končím hlasování. A teď se podíváme, kdo vyhrál. Já ty výsledky tedy mám. Nevím, jestli se objeví na obrazovce ale můžu vám říci, že vyhrála Monserrat Kabaje z 290 hlasy. 291. Znamená, že Norman Jesse se nestává eh, kvestorem. Myslím, že teď je to jasné. Doufám, že můžeme tedy přistoupit k regulárnímu hlasování. takže to vymažeme a teď budeme reálně hlasovat. Máme sedm kandidátů. De Ödenberg, Herr Higgins, Herr Liberatzky, Frau Lulling, Herr Mastalka, Herr Newton Dunn und Herr Speroni. Sie können... Můžete hlasovat pro pět kandidátů. Nemusíte, ale až nebo maximálně pět kandidátů. Cokoliv jiného ani nepůjde. Tlačítky se tam můžete posunout, ty kandidáty. Když tam máte červenou linii pod tím kandidátem, tak můžete zmáčknout plus nebo nulu. Takže prosím, zahajuji hlasování.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 sind So, darf ich fragen, ob alle... Tam se, jestli už hlasovali všichni. Vypadá to tak, takže končím hlasování. Odevzdaných hlasů 593, absolutní většina 297 a nikdo nedosáhl této absolutní většiny. Já vám přečtu výsledky. Máte teď také na obrazovce paní Luling 280, pan Higgins 263, paní Gering Edinburgh 234, pan Maštálka 226, pan Liberacky 209, pan Newton Dunn 214 a pan Speroni 214. Takže teď potřebujeme eh, další kolo, kde bude stačit prostá většina. Meine Damen und Herren, ich werde gerade darüber informiert. A mně teď bylo řečeno, že třetí kolo hlasování se bude konat v 8 hodin večer. Da wir aber jetzt so schön ja, Ale protože jsme si to teď tak hezky nacvičili, to hlasování, tak vám navrhuji, abychom hlasovali okamžitě. Hm? Okay. So. meine Damen und Herren, ich darf dann bitten, Sie haben das jetzt alle gelernt. Všichni jste to teď eh, mohli nacvičit, všichni teď víte, jak se eh, má hlasovat na vašem zařízení. A já se ještě obracím na všechny kandidáty, jestli jsou připraveni pokračovat eh, ve své kandidatuře. Tady někdo dostahuje svou kandidaturu. Jako, doufám, že tady všichni jsou. Dobře, takže tímto zahajuji další kolo hlasování. Tam se, jestli hlasovali všichni poslanci. Je tady někdo v sále, kdo ještě nehlasoval? Není tomu tak, takže tímto uzavírám hlasování. Odezdaných hlasů celkem 600 takže absolutní eh, většina by byla 301, ale to už teď nezbytná není. Přečtu vám výsledky. Paní Luling 272, 273,